Vážené kolegyně, vážení kolegové, požádám vás o klid, abychom mohli zahájit dnešní schůzi. Nejprve máme přijetí pořadu jednání. Pořad jednání máte před sebou. Souhlasíte s ním všichni? Dobře, dovolte mi pouze několik eh, sdělení. Za prvé, dnes, tedy pardon, 10. února je zrušena schůze, nebo nebude žádná schůze, nicméně dopoledne 11. nebo ráno 11. se sejdeme. Bude to pouze dopoledne. Nicméně schůze koordinátorů zůstává 10. února, čili 10. února zůstává schůze koordinátorů, pro, aby, abychom náhodou jim nedali příliš volna. Takže 10. nebude výbor, ale budou koordinátoři a výbor se setká 11. února dopoledne. Sou, souhlasíte s tím? The other thing I need to inform you Další věc, kterou mám na srdci, Jedná se o balíček o přístavech, máme zde zpravodaje i stínové zpravodaje a všichni žádali o to, abychom e, vlastně to vše, abychom přesunuli po, pře, projednání pozměňovacích návrhů na 17. března a pak vlastně bude hlasování 18. března, takže jsem vás o tom chtěla informovat. Čili projednání pozměňovacích návrhů dáme na 17 a o celém balíčku budeme hlasovat 18. března. Dobře, a teď se tedy již dostáváme k hlasování. Máte všichni sebou hlasovací karty? Prosím, um, ehm, nepopleťte si tyto hlasovací karty s vašimi kartami Visa, s vašimi, bank, eh, bank, eh, s vašimi platebními kartami. Platební karty fungují pouze v bankomatech, takže pozor, ať si to nepopletete. Teď um, provedeme kontrolní hlasování, zkušební hlasování. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Dobře, takže všechno je v pořádku. Chci se ještě zeptat, jestli náhodou někdo nezapomněl tu hlasovací kartu. Máte ji všichni? Gabi právě přišla, je to, přišla. Dobře, takže hlasovací karty mají všichni, je to v pořádku. Takže se chci zeptat pana, paní Meissnere a pana Groše, zda můžeme pokračovat. Ano, výborně, děkuji. Negotiating a transfer. Well, of course the... Vy tam něco vyjednáváte? Uh, tam o těch transferech to vlastně zůstává ještě jeden den. Pokud máte 38 milionů, které můžete utratit, tak si můžete koupit jednoho hráče Chelsea. Tak, takže můžeme hlasovat. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Ne, ještě omlouvá se pan předseda. Chci říci, že budeme hlasovat o provádění jednotného evropského nebe. Jedná se o přepracované znění. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 147. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověřujeme prosím 147. Zahajuji hlasování. Tam se jedná opět o tu otázku Gibraltaru. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to přijato. 148. A 142, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, pokud se liberálové dívají, tak já říkám, že já jsem se zdržel a je to vlastně stejný důvod. Sto padesát. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme, prosím, zahajuji hlasování číslo 150. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 151 a 153, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 152, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřujeme prosím devatenáctku. Zahajuji hlasování. Kde jsou zelení? Ptá se pan předseda, nikoho nevidím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 155. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 156. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 jako dodání pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 162 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 164 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 163, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže Teď 187, je to tak? Je to Foster a 188 Parňok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme 47, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Takže můžeme hlasovat o 48. Kdo je pro, kdo je Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 189. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 190 pro? Proti? Zdrželi se? Ověřujeme 190. Ověřujeme 90, 190. Zahajuji hlasování. 190. Ještě jednou, říká pan předseda. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 53, kdo je pro? Eh, pardon, pardon, 53, říká. Uh, musím si vyměnit brýle, říká pan předseda. 53, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 54 pro? Proti? Drželi se? Přijato. 55, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme prosím 55. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 191. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 56 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 192. Chcete ověřit to předchozí? Takže 192. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověřme prosím 192. Kdo je? Eh, pardon, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Myslím si, že to je přijato. Ano, je to tak. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je zamítnuto, ale raději to ověříme. Ověřujeme 57. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Velkou většinou. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Stejně. 193. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 194. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 197 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme unblock 67 až 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdrželi? Přijato. 201. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 202. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205 jako předání, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 206, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 207, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Mhm. 237. Pan Gáler. 237. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 239. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 241 tedy odpadá, 238 je, 238 kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 240 stejně, kdo je, tak, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 242 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 243 kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 131. Sto třicet jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 130, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 79. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 250. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 248 a 249 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 251 a 252 odpadají. Takže 254, návrh pana Parňo, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 81, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 253 tedy odpadá. Další je 255. Parňo, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 258 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 257. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 256 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 11, 260, kdo je pro? Pan Galare, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 82, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 259. to odpadá. Takže 261, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 262, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 263, přidání, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 264, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 265 a 266 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 267 přidání. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 268 a 269 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 85, 87, 88 a 94 a blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 270. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 272, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme, prosím, číslo 272. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 271, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 273, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 274, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 275, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 277, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 276, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 278 pro. Chcete ověřit 276. Zahajuji hlasování o 276C. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. 278. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 279. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 280, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 92, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 281, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 93 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 282. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 283, 284, 285 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 286. Přidání. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 287 pro? <clears throat> Proti? Zdrželi se? Přijato. 289 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 288 předání, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. <clears throat> 290 a 291 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 292 tedy padá, takže teď 308. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 293, 295. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 294 pro, proti, zdrželi se. a věřím to, myslím si, že to bude asi zhruba o jeden hlas, takže hlasujeme elektronicky 294. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A tak je to teda o několik více, takže přijato. 296, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 297, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 298 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 299 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 300 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 301 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 302 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 303 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 304, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 100, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 101, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 305, pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto, ale to bych raději ověřil. Ověřujeme 305. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato o jeden hlas. 306. Kdo je pro? Kdo je proti? Ještě jednou prosím 306. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme 306. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Takže myslím si, že na plenáci bychom měli být všichni. 307, kdo je pro, pro kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 104, 1 a 5, společně kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 309, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 310 a 312 společně, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřujeme. 310 plus 312. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 311. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 313. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 314. Přidání. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 315. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šesta dvacet. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 321. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. 323. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 324. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 325 pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme, myslím si, že to je zamítnuto, ale ověřujeme, prosím, 325. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 109, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 326, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2, 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 113 odpadá. 114. 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme 114. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto, bylo to nerozhodně. 115, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 118, 119 je pouze jazyková, 118, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdrželi, přijato. 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 121, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 127, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 128, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 132, čeky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověřujeme, prosím, číslo 132. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 133, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 134, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 139. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9. 9 je, ne, 9 je staženo. 10. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 140. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 143. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ještě než přistoupíme k závěrečnému hlasování, tak pan Groš má slovo. Ano, jen krátce. V kompromisu 8 jsme museli také hlasovat o kompromisu 12, ale vy jste tedy eh, požádal o hlasování pouze o kompromisu 8 a nikoli 12. Takže ještě musíme odhlasovat také kompromis 12. Ben oui, mais il doit le dire, c'est le compromis 12, parce que c'est les recitals. No, you're absolutely right, Matthew. No ano, máte pravdu. Já jsem řekl pouze kompromis 8 a měl jsem říct kompromis 8 plus kompromis 12. Nicméně tyto dva kompromisy byly totožné, takže... Ale... Takže kompromis 12. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přejato. Dobře, takže teď přistoupíme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 26 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, přijato. Legislativní usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 26 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, takže rovněž přijato a můžeme panu Marineskovi pogratulovat. Okay, next I... Dobře, další bod na pořadu jednání je zpráva o zpětné vazbě z trojstranného jednání o směrnici námořního vybavení, pokud jde o ne, máme ještě jedno hlasování. Ano, samozřejmě to je zpráva pana Sasoliho Davide, já se moc omlouvám. Už jsem to našel, říká pan předseda. 65, but it's everything. So, this is now the... To je zpráva k eh, návrhu Evropského parlamentu a Eh, rady, eh, změna nařízení, pokud je o letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby. Je to zpráva pana Sasoliho. Pozměňovací návrh 29 a 30 en blok. Pro. Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Třicet dva, pozměňovací návrh 32, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Osm a devět společně, kdo je pro? Proti, zdržel se. Ověříme to, hlasujeme o osmičce a devítce, hlasujte prosím hlasování o konce. A návrhy byly zamítnuty. Takže teď se dostáváme k 37? Ne, 38. 38, eh, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 39, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 40, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 41. Takže hlasujeme o a 40. ne, přece jenom 41, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. 42, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. 43, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 44, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 45, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto 46, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 47, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 48, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 49 ne, protože jsme zamítli 48, 50 ne, o tom se nehlasuje. 51, 52, 53, o tom se nehlasuje, takže hlasujeme o návrhu 54, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, 55 staženo, 56 technické povahy, 57 až 64 společně, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 65 byl stažen. Ústní. Je tu ústní pozměňovací návrh pana Sosoliho. Ano. Pane předsedo, je to jenom čistě technický problém u pozměňovacího návrhu 65 bychom zde chtěli vypustit vnitrostátní eh, letecké orgány National Airport eh, Authority a potom řízení 216 roku 2008 odstavec 7 bude nahražen je to tedy, týká se to článku 1.17f. Má prosím někdo námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 66. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 67. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 68. Musíme ověřit, jak jsme hlasovali. 38 byl zamítnut, takže nehlasujeme o návrhu 68. Další je jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 69. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 70, 71 společně kde pro, proti, zdržel se. Můžeme to prosím ověřit, hlasujte prosím. Všichni hlasovali. Určitě jste hlasovali, tak hlasování je u konce. A návrhy byly zamítnuty. 72, 73 společně, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto s jenom většinou 74 a 76, kde pro, proti, držel se, zamítnuty stejnou většinou 75 a 77, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuty. Pozměňovací návrh 78, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 79, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 80 a 82 společně, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuty. 81 a 83, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuty. 85, kdo je pro? Proti, držel se zamítnuto. 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Stop it. Ne, kompromis 3, ano, kompromis 3. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Držel se přijato jedna k nule. Zkusíme to ještě jednou. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. A teď 105. Paní Tykau, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 19. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijato. 106. Kdo je pro? Proti? držel se? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijato. 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Eh, ověříme to protože pořád je nehlasujete. 109, zahajují hlasování, myslím, že je to zamítnuto, ale uvidíme. Všichni hlasovali, hlasování u konce. Opravdu byl přijat. Dobře, že jsem to nechala věřit. 26, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. 27 je lingvistické povahy. Jedna, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. dva, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. tři, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. pět, pro, proti, zdržel se, přijato. 28, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 6, s ústním pozdějovacím návrhem. Má někdo nějaké námitky? Není tomu tak, tak s ústním pozdějovacím návrhem pro, proti, zdržel se přijato. A nyní konečné hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování u konce. 29 pro, 1 neproti, nikdo se nezdržel, to znamená přijato a nyní legislativní usnesení. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Výsledek 28 pro, jeden proti, nikdo se nezdržel, tedy přijato a já blahopřeji panu Sasolimu. A nyní budeme eh, projednávat výsledky trojstranného jednání in camera. Já se omlouvám panu Sosolinu, že jsem téměř zapomněl na jeho eh, zprávu. To byla moje vina. Eh, kdo musí opustit sál, učiňte tak prosím rychle a děkuji vám.